Dvě oznámení. Příslušné úřady Řecka mi sdělili zvolení pana Stylianose Kuloglua, který nahrazuje pana Georgiose Katrukaluse s účinkem od 27. ledna 2015. Podle článku 7 odstavec 1 zákona o přímých volbách členů Evropského parlamentu a článku 4 jednacího řádu parlament bere na vědomí volbu pana Kologlu s účinkem od 27. ledna 2015. Vítám nového kolegu a podle článku 3 odstavec 2 jednacího řada jeho pravomoci nebudou ověřeny a